επανάληψη της συνεδρίασης στα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής Otevírám zasedání. Zápis z včerejšího zasedání a schválené dokumenty byly rozeslány. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nejsou. V tom případě zápis je schválen. Skupina ECR eh, e požádala o změnu ve složení parlamentní